Dear colleagues. Vážení kolegové, je čas, abychom se opět pustili do práce. Začneme bodem 20 na pořadu jednání. Je to nařízení o rtuti. Myslím si, že toto naše setkání bude velice důležité pro to, abychom zhodnotili návrh eh, zprávy, kterou připravil pan Eck a já mu tímto předávám slovo, aby vysvětlil své stanovisko a poté budou mít slovo stínoví zpravodajové. Pak budeme pokračovat. Pane zpravodaj, máte slovo. Danke. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové a vážené kolegyně, vážení zástupci komise. V 50. letech minulého století v japonském pobřežním městě to bylo zjištěno u mnoha lidí a zvířat, že měli irreverzibilní poškození centrálního nervového systému. V médiích se hovořilo o tzv. minamatské nemoci. Příčinou tohoto onemocnění bylo to, že se otrávili rtutí tím, že se nevyčištěné odpadní vody z místní chemické továrny dostávali do moře. Bylo tehdy postiženo mnoho lidí, mnoho tisíc a asi tři tisíce zemřelo v důsledcích, v důsledku této opravy. tu je vysoce toxická, je to jedna z nejškodlivějších látek, která se vyskytuje na naší planetě. Je to těžký kov, který eh, pokud eh, je, se tedy dostane vlastně na povrch zemského, tak se sám šíří atmosférou, protože sublimuje. Což znamená, že se potom nejenom šíří po zemi, ale potom se usazuje například ve vodě, půdě, v moři, tak to se dostává do mikroorganismů a potravinovým řetězcem se dostává do zvířat a lidí. Může poškodit vážným způsobem centrální nervový systém, štítnou žázu, ledviny, plíce, imunitní systém, oči, dásně a kůži. Oběti mohou trpět ztráty paměti či ztráty schopnosti hovořit, nebo je irreverzibilně poškozen mozek. Plody a na rozprávě narozené děti, novorozenci jsou skupina, která je nejvíce postižena, protože právě nervový systém nerozených a novorozenců velice citlivě reaguje na štuť. Světová zdravotnická organizace dosud nedokázala stanovit nějaký bezpečný limit pro kontaminaci rtutí, nebo rtuť je e, nebezpečná v jakémkoliv množství. Rtuť se dostává do atmosféry a do vody zejména nelegální těžbou zlata. Dále emise rtuti se e, vznikají také při výrobě cementu a také v uhelních elektrárnách mohou vznikat tak, že se znovu zpracovává odpad, nebo jsou vedlejším produktem při výrobě jiných mácek, jako je například zinek a další, anebo eh, jako kontaminát v hnojivek, ale také je v rtutě v bateriích, je součástí výrobních procesů a samozřejmě součástí amalgámu, který se používá ve stomatologii. V roce 2017 došlo k zákazu eh, využívání této látky v draslíkovém průmyslu a nyní máme velkou potřebu v 70. ročně rtuti právě pro plomby amalgámu. Bohužel tuť uniká i z míst, které se již nevyužívají. Takže takováto místa, která sice se již nevyužívají pro průmyslovou výrobu, ale která jsou kontaminována, jsou velkým nebezpečím pro zdraví zvířat a lidí. Z tohoto důvodu se v roce 2013 100 států v rámci konference OSN dohodly na Minamatské úmluvě, která byla podepsána v říjnu 2013. Jejím cílem je celkově zminimalizovat kontaminaci rtutí ve životním prostředí a celosvětově dohlížet nad emisemi eh, rtuti a zredukovat je a dále odstraňovat produkty, které obsahují rtuť. V nařízení EU 1102 2008 byla vytvořena cesta v eh, pro dodržení této mezinárodní úmluvy a aktuální nařízení má v této cestě ještě dále a ambiciozněji postoupit vpřed, tedy Evropská unie má před dodržování této umluvy důležitou roli. EU a její členské státy by měly jako rozvinuté průmyslové národy zajistit to, aby nejenom oni, ale veškeré smluvní strany dodržovaly v celkové míře veškeré závazky, které na sebe vzali tím, že e, ratifikovali Minamatskou úmluvu. V mnoha místech již Evropská unie přetvořila v legislativu to, k čemu se závaz, zavázala. Máme dobré technologie a dobré know-how a jsme schopni vytvářet produkty s, nízkým, eh, s nízkou rtuti či zcela bez rtuťové. Tyto technologie bychom měli exportovat. Evropská unie musí jasně zareagovat, nesmí to být pouze nějaké kosmické, kosmetické promiňte, úpravy, musí takto dostat eh, svým povinnostem v oblasti ekologické. Proto se mi nelíbí minimalistický přístup Evropské komise, nebo se zeď zdá, že tato umluva se stala obětí eh, té takzvané lepší legislativy hlásané panem Junkerem. Návrh textu vůbec není v duchu Minamatské úmluvy, ten text není ambiciózní a jasně ukazuje, že v Evropě není důležitý veřejný zájem. To, co si přejí evropští občané, kteří chtějí čistý svět pro sebe a své děti. Podle komise současně máme ročně poptávku po ve výši 260 až 400 tun ročně, i když se e, tedy říká, když vlastně tady dojde k tomu snížení nebo či omezení e, rtuti v určitém typu průmyslu. Do roku 2030 se prognostikuje, že každoročně se bude potřebovat bude poptávka po 40 až 220 tunách rtuti, což jasně ukazuje, že minimalistický přístup nám příliš nepomáhá. Od průmyslové revoluce se zátěž povrchové vody rtutí strojnásobila. Podzemní vodách je nárůst 25 Vědecká studie zjistila, že mnoho druhů ryb, které jsou určeny pro lidskou spotřebu, již dávno překračuje limit pro kontaminaci rtutí, který byl stanoven EU. Limit práva Arctic Monitoring a Assessment Program to zjišťuje, že zátěž ryb a také mořských práků tutí se během posledních 120 let do desetinásobila. Nyní tedy musíme jednat, abychom čelili hrozbě, která pochází z rtuti a která se snižuje jen velmi pomalu, protože rtuť má bioakumulativní vlastnosti. Musíme na tuto hrozbu zareagovat. Apeluji na vás, kolegové, abychom v plné míře uplatňovali evropské smlouvy, zejména ten oddíl, ty, ty části, které se týkají ochrany ekologie a zdraví občanů. Já z tohoto důvodu Mám několik pozměňovacích návrhů, jinak chci rozšířit zákaz poučívání rtuti jak pro produkty, které rtuť eh, obsahují, tak pro odpady, které um, jsou kontaminány rtutí a také pro sloučení, sloučeniny rtuti. Vycházím z toho, že veškeré produkty, které jsou jim vyjmenovány v rámci minamatské úpluvy, musí být eh, rovněž zohledněny v našem evropském přístupu. Dále se musíme vyhnout dvojím standardům. To, co nechceme mít na našem trhu, bychom neměli prodávat v jiných zemích, neboť je to v rozporu s duchem Minamatské úmluvy, pokud produkty, které z důvodu ekologického či ochrany zdraví jsou zakázány u nás na vnitřním trhu, se smí vyvážet do třetích zemí. Dále zákaz dovozu rtuti. Dovoz rtuti a rtutiových směsí s určitými výjimkami a jejich odstraňování, jakožto odpad, toto vše má být zakázáno podle mne. Dále využívání rtuti ve stomatologii chci zacházet nejdříve pro těhotné a pro ženy a pak postupně zcela zakázat a amalgám po určité face-outové, facing, facing outové fázi by měl být dovolen pouze jak ve velmi omařené míře, neboť existují alternativy bez rtuti pro zubní výplně. A některé ty evropské státy šly již tím krokem, tím face-outem, tedy postupně upouštějí od používání rtuti. E, komise navrhuje používání separátorů, což pokládá za inovativní řešení, ale v mnoha evropských zemích je to již běžnou praxí. Za čtvrté, používání rtuti v průmyslu jakožto katalyzátor nebo jako elektrolit má také postupně být zakázáno, nebo již existují alternativní metody a již se používají. Za páté, v mnoha místech se rtuťový odpad odstraňuje nebo vypouští přímo na místě do půd nebo do vody, tím tedy vznikají místa silně kontaminovaná rtutí. A také při dalších jistých výrobních procesech je možné silně kontaminovat celé okolí, pokud se nedržují správné postupy. Místa kontaminovaná rtutí skutečně mají velice negativní dopad a přispívá to k tomu, že se zhoršuje celkové zatížení naší atmosféry, nebo tuď se sublimuje i do ovzduší. Členským státům navrhuji, aby veškerá místa kontaminovaná rtutí byla zapsána do veřejně přístupného registru a aby byla co možná nejdříve dekontaminována. Pouze tak můžeme omezit nebezpečí pro zvířata, rostliny a obyvatele. Dále třeba posílit předpisy, které se týkají správného zacházení a skladování rtuti. Rtuť je prchavá, dále má vysokou cenu na trhu a je relativně kompaktní. Bohužel černý trh s rtutí je relativně lehký právě z důvodu těchto vlastností rtuti, které jsem vyjmenovala, protože proto si myslím, že by se tady rtuť měla prodávat pouze solidifikovaná. A dále. Veškeré skladování tuti a také produkty se rtutí by měly být zakázány, aby tady nedošlo k jistým mezerám, které bohužel otevírá současná Minamatská umluva, aby Prostě někdo nemohl se vyhýbat předpisům pouze protože to není vše dostatečně zohledněno v evropském textu. Dále mělo by se zakázat využívat nějaké nové technologie, které používají rtuť, protože by to vedlo k nárůstu kontaminace a emisí rtuti. Tedy takovéto nové postupy nebo produkty a činnosti by měly být zakázány. Za osmé. Potřebujeme program vysledovatelnosti, takový systém vysledovatelnosti rtuti a notifikace. Neboť momentálně odstraňování odpadů se rtutí má zatím výjimku ze současného ze současných předpisů. Používání alternativ ke rtuti a nejlepších dostupných technologií by mělo být prosazováno a podporováno. Dámy a pánové, jsem přesně, eh, promiňte, pevně přesvědčen o tom, že pozměňovací návrhy jsou nutné, protože ta rizika jsou obrovská a myslím si, že vše, co navrhují, je možné zrealizovat v praxi. To, co nyní potřebujeme, je pouze politická vůle rizika, která vychází ze rtuti, jsou známá a je třeba politické vůle, abychom je mohli co možná nejvíce omezit. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. And now... Děkuji mnohokrát a nyní prosím stínové zpravodaje pan Danten za EPP nejprve. Merci, monsieur... Děkuji, pane předsedu. Já bych eh, ze všeho nejdříve rád poděkoval komisi za to, že nám dala jakýsi základ, na kterém můžeme dále eh, pracovat. Myslím si, že je to poměrně eh, jasné z právního pohledu a zmiňuje se zde životní cyklus rtuti, tak jak to zmiňuje minomacká eh, úmluva. Důležité je také přijmout dostatečně účinná opatření, která umožní omezit škodlivé účinky rtuti, bude respektovat vědecké poznatky, ale zároveň zaručí konkurenceschopnost evropských podniků. Já předložím několik pozměňovacích návrhů, které, myslím, ten návrh komise posouvají ještě o kousek dále, někde eh, doplňují připomínky a eh, změny eh, samotného zpravodaje, například omezení vývozu rtuti Komise si klade přiměřené a ambiciozní cíle. My musíme mít možnost vyvážet a e, dovážet rtuť, tak abychom se vyhnuli nedostatku rtuti v průmyslu a abychom neznevýhodňovali naše podniky oproti jiným podnikům e, v jiných zemích e, světa, kde jsou podmínky mnohem méně přísné. Pokud jde o produkty, které obsahují rtuť a jejich vývoz či dovoz, i zde Eh, myslím, že eh, komise eh, má ambiciózní cíle a určitě by nemělo smysl omezovat ten dovoz, respektive vývoz těchto produktů do třetích zemí, protože tam by samozřejmě to stále mohlo mít negativní zdravotní dopady na jiné části světa. Pokud jde o recyklovanou rtuť, Myslím si, že pro produkty, které toto nařízení povoluje, by bylo dobré, aby ta rtuť pocházela právě z truti recyklované, což by mělo tu výhodu, že je to lépe sledovatelné, potom eh, je ta kvalita té rtuti eh, také eh, lepší a samozřejmě i samotná ta recyklace je pozitivní. Také eh, podporuji to, co říká zpravodaj, že tam, kde existují alternativní postupy, měli bychom omezení rtuti vyloučit. K těm přechodným obdobím. Zde je samozřejmě třeba dát podnikům čas, aby mohli amortizovat náklady na přechod na bezrtuťové technologie. A v některých případech eh, tam skutečně alternativa eh, není, třeba u chloridu draselného, a jinde je ale potřeba podporovat alternativní postupy. U e, těch e, dentistických e, technologií zubaři stále rtuť potřebují, protože v některých případech je to skutečně jediná možnost, ale měli bychom zde jak si měli dbát na prevenci, aby lidé neměli tolik kazů, především pokud jde tedy o e, děti a e, těhotné ženy, tam je třeba podpořit ty separátory v e, zubních ordinacích. Dále, pokud jde o ty dodavatelské řetězce, myslím si, že v některých třetích zemích nejsou jaksi zpracovatelské, nejsou prostředky na zpracovatelské závody, které by tedy rtuť zpracovávali a my bychom tedy eh, měli eh, takovéto produkty dovážet, abychom jaksi eh, zajistili odpovědnou recyklaci. Pokud jde o skladování, souhlasím se s pravodajem s tím, že bychom měli zakázat skladování tekuté rtuti, protože to je zdravotně a environmentálně nebezpečné. A pokud jde o vysledovatelnost odpadu, Myslím si, že eh, přístup eh, zpravodaje je pozitivní, ale domnívám se, že ty navržené nástroje nejsou zcela adekvátní, protože pokud vyloučíme, eh, mělo by to tedy jaksi vyloučit malé podniky a některá drobnější zařízení. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pan Paulucci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za diskusní základ, děkuji zpravodaji Ekovi za odvedenou práci. Myslím si, že to je velice přínosné pro naši práci. Pokud jde o odhadovanou spotřebu rtuti v Evropě na, rok, do roku, na léta 2020, eh, 2025 až 2030, tak je to něco kolem 250 tun eh, za rok a my bychom se měli snažit eh, to používání rtuti co nejvíce omezit a měli bychom eh, jak si tu potřebu s, pokrývat z recyklované rtuti tam eh, vlastně eh, bychom se měli snažit až 100 tun rtuti za rok eh, získávat z recyklace. Kde je možno naopak omezit samotné to používání, především u dentálních plomb. To je věc, kterou musíme řešit okamžitě, protože musíme chránit zdraví našich občanů a vyhnout se znečišťování. Zde navrhujeme tři opatření zakázat používání amalgamových eh, plomb pro děti a těhotné ženy, stanovit eh, limity eh, pro ten určité postupy, kde je tedy ten amalgám uzavřený a okamžitě zavést separátory. Pokud jde o export Evropské unie, tak si myslím, že bychom zde neměli mít jakousi dvojí morálku. Evropa by měla vyvážet i dobré postupy a pravidla, která platí u nás v Evropské unii, by měla platit i venku. A měli bychom se vyhnout tomu paradoxu, že budeme mít dvojí morálku, ale potom budeme vyvážet produkty, které obsahují rtuť a ty se obratem vrátí k nám ve formě odpadu. Měli bychom jaksi eh, omezit eh, výrobu produktů, které obsahují rtuť, kromě těch, kde samozřejmě není žádná alternativa. Měli bychom přestat používat rtuť jako katalyzátor eh, u určitých technických postupů, eh, například u výroby toho chloridu draselného nebo různých sloučenin sodíku. Také bychom měli přestat dovážet eh, produkty, které rtuť obsahují, tak aby to bylo v souladu s nařízením. Myslím si, že eh, pokud eh, se tohoto budeme držet a budeme se snažit rtuť eh, získávat z recyklovaných zdrojů, tak se nám bude dařit celkový objem používání rtuti snižovat. Také se v poslední eh, době hovoří o tom, abychom eh, přestali dovážet rtuť jakožto odpad. Eh, hovoří o tom i různé nevládní environmentální organizace a ta argumentace je taková, že pouze u nás v Evropě a nikoli jinde ve světě existují závody, které umožňují recyklaci rtuti, až bychom tedy jaksi měli postupovat odpovědně vůči celému světu a tuto recyklaci umožnit. Pokud jde o skladování, především skladování eh, tekuté rtuti, eh, zde bychom měli stanovit nějaké eh, lhůty pro přechod tedy do pevného skupenství, které by se tedy jediné mělo uchovávat a také bychom měli zajistit lepší sledovatelnost. Děkuji. Paní Gerling. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, já bych eh, chtěla eh, dát komisi několik návrhů. No, oni mě neslyší. Já bych tedy chtěla říct si pár věcí k návrhu komise, protože se mi zdá, že ta vyváženost je poměrně správná a začíná ze správného místa. Měli bychom mít za cíl plnit naše povinnosti podle Minamatské umluvy. Samozřejmě eh, bychom měli utěsnit eh, díry ve stávající legislativě a snažit se, aby legislativa byla co nejlepší. Tak je to vždycky. Musíme si ale uvědomit, že chceme-li co nejlepší eh, výsledky, Musíme si uvědomit, že ten problém je globální a Evropská unie musí operovat v rámci této globální umluvy. Já se na to tedy dívám z toho pohledu, kde bychom chtěli zvýšit evropské závazky nad rámec Minamatské umluvy. Kde je to eh, v mezích rozumných možností a můžeme tak získat environmentální výhody. tak aby z toho nebylo jenom prohlášení, ze kterého bychom ale pro životní prostředí nic nezískali. Když se podíváme na tu úmluvu, eh, tak tady vidíme nejprve úplný zákaz vývozu. Já vím, že zpravodaji to velice leží na srdci a eh, já si nejsem jistá. Já se dívám na posouzení dopadu od komise, které je poměrně důkladné a nevím, jestli jsou důkazy, protože v produkce eh, v EU na export by se prostě nepřesunula někam mimo Evropskou unii. Eh, možná eh, by bylo lepší, Samozřejmě eh, bychom byli rádi, kdyby se rtuť vůbec nevyužívala, to je náš cíl v dlouhodobém horizontu. Jinak by ale mohlo být lepší mít tu výrobu pod kontrolou v Evropské unii, jak z pohledu environmentálního, tak možná i ekonomického. Takže tak úplně neakceptuji názor, že úplný zákaz exportu je správná cesta. Právě tak u dovozu. Spravodaj si vybral cestu, kterou posouzení dopadu odmítá. Obecný zákaz importu by byl vyvážen patrně navýšenou dodávkou rtuti do e, rozvojových zemích, e, kde by se daly využívat například při drobné těžbě zlata, e, což by vedlo ke značnému zvýšení environmentálního deficitu pro celou planetu, než kdybychom my, Evropané, to nezakázali. My bychom mohli vlastně vytvořit takový, takový dominový efekt v jiných částech světa. U obou těchto otázek si teda tedy myslím, že komise má pravdu. Neříkám, že by tam nebylo co dolaďovat, ale myslím si, že je důležité zkrátka splňovat podmínky té úmluvy. Podle mého názoru pravodaj nemá pravdu, když hovoří o notifikacích, o využívání rtuti v nových produktech a procesech. Podle mého názoru pokud se nedají prokázat škodlivé dopady na životní prostředí a pokud neexistují technicky a ekonomicky únosné alternativy, eh, pak eh, bychom neměli usilovat o zákaz rtuti v nových eh, produktech. To lze učinit několika pozměňovacími návrhy. A potom k zubním amalgámům. Já mám sama pusu plnou rtuti, bohužel, a myslím si, že by byl velice dobrý nápad toto úplně zrušit. Já jsem se dívala na data Vím, že eh, zubařské asociace mají rtuť rády. Možná jsou některé malé drobné oblasti, kde rtuťový amalgám je nejlepší možností. Jsem ale přesvědčená o tom, že alternativy, které už teď existují a jsou technicky dostupné, tam, tam nestačí. Takže bych souhlasila se spravodajem, že bychom měli eh, začít z té pozice, že nechceme žádný, eh, žádnou rtuť v amalgámech a potom udělovat výjimky tam, kde eh, se prokáže, že je to nezbytné. Děkuji. Paní Jetenmeky. Děkuji. Já si myslím, že spolu v podstatě souhlasíme. Rtuť je nesmírně nebezpečná pro lidské zdraví a z tohoto důvodu eh, ratifikace Minamatské úmluvy je závažná záležitost. Evropská unie by měla regulovat rtuť mnohem přísněji, než je tomu nyní. Já bych si proto přála přísnější pravidla, než jaká nyní máme. A e, ještě pár poznámek ke zprávě Štefana Eka. Tak nejprve bych chtěla říci, že souhlasím se spravodajovým cílem získat právní základ a také podporuji myšlenku stejných standardů uvnitř Evropské unie a ve třetích zemích, eh, s nimiž probíhá vývoz a dovoz produktů obsahujících rtuť. Třetí země, které nemají technologii eh, na správné nakládání se rtutí, by měly mít příležitost přivážet nebezpečný odpad do Evropy tak, aby se dal zpracovat správným způsobem tady. K amalgámu v zubních plombách. Já nesouhlasím s úplným zákazem. Používání amalgámu by se mělo omezit a snížit, což je zcela v duchu Minematské úmluvy. Využívání tohoto typu plomb by mělo podléhat schválení v případě, že půjde o jedinou dostupnou možnost, o jedinou dostupnou látku, která v konkrétním případě bude použitelná. Spravodaj eh, navrhuje několik pozměňovacích návrhů, které vyjasňují návrh komise a já podporuji eh, vývoj technologií, tak abychom v budoucnu nepotřebovali rtuť. Aby tedy došlo k omezování výrobků, které rtuť obsahují. Musíme přeskoumat veškerou legislativu, která eh, může mít dopad na rtuť, eh, na její množství a objem. A měli bychom postupem času používání rtuti úplně vymítit. Děkuji. Paní Rivazi. Děkuji, pane předsedu. Já, když poslouchám kolegy, tak vidím, že se na celé řadě věcí shodneme. Všichni, dokonce i komise, souhlasíme s tím, že rtuť je nebezpečím pro zdraví a životní prostředí na celosvětové úrovni a že je naší povinností být ambiciozní, abychom se rtuti co nejrychleji a co nejvíce zbavili. Návrh komise pro mne ale nejde dostatečně daleko a jsem vděčná za pozici pana zpravodaje, který návrh komise velice zkvalitnil. Týká se to několika bodů, jednak exportu produktů rtuť obsahujících. Já si nedovedu příliš představit, jak Evropa může některé tyto produkty exportovat, zatímco na našem vnitřním trhu jsou zakázány. Je naprosto nezbytné, eh, aby eh, to, eh, se s tím tady něco udělalo. To se týká například různých baterií, které obsahují až 2 mg tuti, ale my přece nemůžeme mít jeden trh, kde chráníme Evropu a jiný trh, vnější trh, kde ty limity, ty evropské limity překračují. Pokud jde o používání rtuti, máme dvě velké oblasti používání. Jedna tedy v té eh, dentální oblasti a eh, potom eh, katalyzátory a bionaftu. Pokud jde o zubní plomby, tak evropská legislativa to již vlastně považuje za nebezpečné. Proto bychom měli od 31. prosince 2021 to úplně zakázat. Máme tedy ještě dostatek času na nalezení alternativ. Podívejte se například na Dánsko a Švédsko. Tam se zubní amalgámy na základě rtuti nepoužívají. Potřebuje se tam, spotřebává se tam například zelený eh, cement, různé pryskyřice používá se to jak u dospělých, tak u dětí, takže je vidět, že alternativy jsou. Já jsem ale diskutovala se zubaři a oni mi řekli, že jsou na to velmi zvyklí, že se to velice snadno používá a tuto praxi je třeba změnit. Ponechme jim čas na rok 2000, do roku 2021, ale do té doby to prostě od té doby to prostě zakažme, zakažme až na nějaké, dejme tomu, velice výjimečné případy. Také je třeba dbát na to, že u těch pryskyřic nebo určitých eh, složek nesmí být bisfenoly. Tam eh, nejde o bisfenol jako takový, ale o různé jeho deriváty a zpráva o VHO říká, že nejsou eh, škodlivé. U výroby, dále se tedy používá rtuť u výroby eh, chloru. A zde máme lhůtu prosinec 2017 a opět je třeba tu lhůtu stanovit, protože lidé jinak nezačnou ty alternativní technologie používat. Ty alternativy již existují a je prostě třeba podnikům stanovit určitou časovou mez, do které se musí přizpůsobit. Potom, pokud jde o ta biopaliva a o ty filtry, tak existují podniky, které již ty eh, příslušné látky produkují bez eh, používání rtuti. Takže tam to také existuje. Pokud jde o dovoz eh, rtuťového odpadu, ten odpad je jednak pevný a jednak tekutý. Pokud jde o skladování tekutého odpadu, to již není jaksi, to by nemělo být povoleno, tam existují určité postupy, které jaksi eh, způsobí, eh, že ta rtuť eh, není inertní, je inertní a poté by vlastně veškeré ty zásoby kapalné rtuti měly být podrobeny tomuto procesu a pak by měly být dočasně, dočasně uloženy. Některé německé podniky tento eh, postup již provádějí, kterým se tedy ta rtuť inertní. A eh, samozřejmě, eh, pokud bychom zakázali vývoz, tak vývoz odpadu, tak bychom tím ale zároveň naprosto ztratili možnost sledování. Pokud jde o to definitivní skladování, protože skladování je tedy buď provizorní nebo definitivní, a my zde máme určité zkušenosti eh, z Německa, eh, z Francie, ze Štrasburku, dochází tam eh, k ukládání ve velkých hloubkách a tam často dojde k tomu, že dojde buď to k záplavě té štoly nebo toho úložného dolu, nebo se eh, to jaksi geologicky zhroutí. Takže měli bychom eh, tyto odpady skladovat eh, ne příliš hluboko pod povrchem, aby pokud dojde k nějakému nebezpečí nebo k nějaké nehodě, bylo možno rychle zasáhnout. Je to něco podobného jako u odpadu radioaktivního. Takže děkuji ještě jednou panu zpravodaji za skvělý návrh. Děkuji paní Dornánu. Děkuji, pane předsedu. Děkuji také panu zpravodaji. Na kontaminace mezi lety 32 a 68, tedy kontaminace lidí rtutí v Japonsku, v Minamatě, je velice eh, tragickým eh, příkladem škodlivosti rtuti na lidské zdraví. Rtuť dnes nalezneme v rybách, ale také v produktech eh, jako jsou například teploměry nebo zubní plomby. Stejně tak se používá v určitých extrakčních eh, procesech při těžbě eh, zlata. 139 zemí a v Evropsku, tedy s výjimkou eh, Estonská a Portugalska, podepsali Minamatskou úmluvu, což je velice důležitý krok v mezinárodním měřítku. A samozřejmě, že Evropská unie zde není alfou a omegou, respektive Evropská komise. A zde jaksi by využívání prováděcích a delegovaných aktů mělo být výjimkou. Měli bychom eh, také přihlížet eh, k suverénní vůli Estonska a Portugalska. Na druhé straně bychom na základě konstruktivního dialogu je měli s nimi hovořit o tom, eh, zda by také nepodepsali tu minavackou úmluvu. Eh, pokud jde o omezení dovozu a vývozu rtuti, eh, stejně tak jako povolování nových produktů či postupů, které obsahují rtuť, to vše by mělo být předmětem eh, diskuse. Zdá se, že Evropská unie někdy zapomíná, že členské státy jsou jaksi na té mezinárodní půdě při podepisování mezinárodních úmluv suverénní a mohou sami u sekretariátu úmluvy e, e, podat e, si svou zprávu. Děkuji. Děkuji také paní Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodajovi a stínovým zpravodajům. Tento návrh, který se týká přizpůsobení Evropské strategie umluvě v Minamatě, eh, je eh, velice eh, důležitý, protože se tedy zabývá problematikou rtuťových odpadů a pokud jde o skladování, tak eh, zde v podstatě eh, se eh, zmiňuje, že ne všechny ty způsoby skladování jsou dostatečné. Takže ta zpráva komise není příliš uspokojivá. Na druhé straně chci ocenit návrhy pana zpravodaje, který zmiňuje jednak eh, velice přísné lhuty pro ukončení používání rtuti v určitých eh, procesech, eh, například při výrobě metylátu draslíku. Pokud jde o ukládání, zde to, že e, komise umožňuje skladování tekuté rtuti, to je e, v rozporu e, s pravidly, protože ta rezidua jsou často velice nestabilní, mohou jaksi unikat do prostředí a to je velice eh, nebezpečné. Podle bazilejské dohody, ze které rovněž čerpá dohoda eh, s Minamaty, musí být ty ukládané látky eh, v pevné nebo v každém případě inertní podobě a také musí jít o odpad zpracovaný. Komise si tedy ze všech těch možností vybírá to nejméně restriktivní opatření. Dále, pokud jde o stále skladování v půdě, to vlastně komise umožňuje bez jakéhokoliv e, typu předchozího vyhodnocení. To ukládání v podzemí, to je prozatím e, povoleno pouze pro látky radioaktivní. Rtuť e, radioaktivní není a proto se domnívám, že je lepší skladování blíže k povrchu, protože se tím lépe kontrolují různé ty nebezpečné postupky, kterým může docházet například prosakování do spodních vod. Myslím si, že toto je způsob, eh, který musíme ještě prostudovat, který je určitě lepší. Pokud jde o standardní eh, skladování eh, v solných dolech, to tedy také komise navrhuje. Komise ale eh, ve svém hodnocení dopadu, které má 191 stránek, eh, se vůbec nevěnuje právě eh, možným environmentálním a dalším dopadům, pokud jde právě o to skladování v solných dolech. Solné doly jsou asi tím nejméně výhodným prostředkem, prostředím, protože sůl je velice korozivní a vůbec vlastně netvoří bariéru mezi rtutí a okolními, okolními geologickými eh, vrstvami. Myslíme si, že komise zde v podstatě eh, provádí jakousi eh, harmonizaci směrem dolů. Já bydlím pět kilometrů od největšího rtutného, rtuťového eh, dolu na světě. A my tam máme velice eh, dobré techniky, kteří s rtutí pracují celý život. Nikdy tam nedošlo k žádné nehodě. Oni eh, mají velice propracované ty technologie na zpracování rtuti a myslím si, že komise by k takovýmto zkušenostem také měla přihlédnout. Děkuji. Děkuji, pan Florenc. Já Dank. Děkuji. Myslím si, že nikdo v tomto sále nepopírá, že rtuť je jedna z vůbec nejnebezpečnějších látek, které známe. Ale přesto bych chtěl ještě jednou poukázat na to, že za posledních 20 let jsme již mnohokrát hovořili o rtuti. Kolega Ek je ještě tak mladý, že tehdy mezi námi nebyl. Ale my jsme skutečně O amalgánech diskutovali až k skutečně padnutí. A máme na to úpravu. Členské státy to mohou používat. Již existují členské státy, které amalgám téměř vůbec nevyužívají a to se též platí pro otázku vývozu rtuti. Myslím si, že je nesprávné, když eh, vyvážíme rtuť jako odpad ale tedy stoupněte si tady na hranici a postavte se, postarejte se o to, aby se nic nestalo. A ten gene všeobecný zákaz hrtuti, pro mě to není v pořádku, protože je mnohem důležitější dbát o to, zda se se rtutí bezpečně zachází. Existují stovky aplikací, které souvisí s rtutí, které nelze nahradit. A tady je třeba zajistit bezpečnost bezpečné uplatňování. Není možné nějaké, nějaké uh, eh, materiály prostě vyhodit pouze do koše, to je samozřejmě se velmi nebezpečné, ale uh, eh, průmysl, který uh, vyrábí například alkoholáty, proto aby se vytvářely nové prostředky na ochrany rostlin a fungicidy, no tak těm nemůžeme házet klacky do cesty. My jsme tady hovořili o tom, jaké veškeré um, jaké veškeré pesticidy a tak dále chceme zakazovat a tady máme možnění, možnost, jak vytvářet nové prostředky na ochranu rostlin a opět to chceme zakázat. Tedy dělat ekologickou politiku pouze pomocí zákazů, milí kolegů, to je příliš velké zjednodušování. Je třeba si vytvořit přesná pravidla pro konkrétní případy, jasně si určit, kde je to nebezpečí. Samozřejmě nemusíme eh, co se týče těch teploměrů se tutí, to tak nemusí být. A tam, kde je to nezbytné, to je třeba identifikovat a tam to také povolit, abychom poskytli průmyslu inovační možnosti. Pokud to neučiníme, tak v budoucnu budeme skutečně uvažovat nad tím, jak vůbec ještě vydělat nějaké peníze, čím. Takže ano, pozměňovací návrh ano, Jisté mezery tam jsou, ale musím říci, že když se připravoval REACH, já jsem byl předseda výboru 2000 pozměňovacích návrhů, bylo tehdy předloženo, to bylo strašlivé. A pokud pouze polovina z toho, co jsi řekl, je pravda, tak by asi rtuť vůbec nemohla nějakým způsobem být používána. A tady je skutečně důležitá ta aplikace, to, jakým způsobem se to používá. V některých oblastech je třeba to naprosto zakázat, to je jasné, ale v jiných oblastech, například když máme dostatečné předpisy o ochraně pracovníků při práci, tak je to můžeme akceptovat. Ano, musíme mít přísnější s tím souhlasím. A tak je vhodná i ta myšlenka, že po dvou, třech letech si uděláme revizi. Ale já vás prosím, nezakazujte průmyslu všechno, protože pak si skutečně tady budeme muset lámat hlavu nad tím, jak schánět lidem pracovní místa. Děkuji, pane Florenci. Nyní pan Mikulášik. Děkuji, pan předsedající, za slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, já bych chtěl krátce vystoupit i k této problematice. Já jsem tu věc podrobně studoval a zjistil jsem některé věci, o kterých bych vás chtěl informovat a požádat o realistický přístup při posuzování jednotlivých přístupů které nám samozřejmě eh, velí jít s dobou modernizovat, eh, odstraňovat rtuť tam, kde se dá. Eh, plně souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj, s tím, že je potřeba vybrat si řešení, která nás posunou vpřed a kde je možné eh, odstranit rtuť ve výrobě nebo v produktech, tak tam je potřeba ji nahradit. A kde to není možné, tak je potřeba přijmout v souladu s analogickými přístupy k jiným látkám, které jsme postupně vyřadili z průmyslové výroby, ale dali jsme jim stejné šance na odstavení výroby tak tady bych chtěl upozornit, eh, že jsem si všiml, že na jedné straně máme acetaldehyd, eh, který se používá jako katalyzátor, ale na druhé straně eh, máme také vinylchlorid monomer, kde se rtuť používá jako elektroda. A musím říci, že existují takové výroby v Evropské unii. Není pravda, co uvádí komise že na půdě Evropské unie už nemáme takovéto výroby. Je pravda, že je máme a je potřeba jim poskytnout realistický čas na odstavení, na přechod na modernější látky, ale nemůžeme jim nařídit, aby to zavedli zítra. Je to věc také zaměstnanosti, je to věc realistického přístupu a je to také věc našeho zájmu tak jako u jiných látek jsme měli vyvážený a rozumný přístup, tak i tady bych se přimluvil za to, aby to zesouladění časů odstávky přišlo podle některých pozměňovacích návrhů na prosinec 2020 v obou případech. To by bylo přijatelné. Já jsem samozřejmě proto, aby rtuť a její škodlivé účinky byly z našeho prostředí odstraněny. Merci beaucoup. Passe maintenant la... Děkuji. Nyní kolega Linz. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl jenom velice krátce položit otázku komisi. Eh, mnozí kolegové už hovořili o tom zákazu vývozu ve stávajícím nařízení jsou výjimky ze zákazu exportu pro vědecké účely a pro lékařské účely v tom novém návrhu komise tato výjimka z zákazu exportu platí už jenom pro vědecké účely. Proto se ptám Evropské komise, co tedy potom bude e, s tou výjimkou pro lékařské účely, co se s ní stane protože právě u homeopatických léčiv eh, potřebujeme rtuť jako surovinu ve velmi malém množství, jako výchozí látku pro některé produkty a eh, podle eh, těchto údajů rtuť nelze nahradit. Jak s tím zacházet? Jaké řešení má Evropská komise? Merci beaucoup. Je... Děkuji. Paní Grustet. Děkuji, pane předsedu budu hovořit eh, stručně, protože řada věcí zde již zazněla. Já musím říci, že v první řadě tedy se mohu připojit ke stanovisku eh, všech, kdo říkají, že rtuť je nebezpečná pro zdraví i pro životní prostředí. Nicméně si myslím, že pozice, kterou zaujal eh, zpravodaj, je velmi tvrdá ve srovnání s pozicí Evropské komise. Mně víc vyhovuje právě ta pozice Evropské komise. Pan zpravodaj předkládá několik návrhů, které mne spíše znepokojují, protože požadují naprostý zákaz dovozu rtuti a také výrobu a dovoz produktů, které rtuť obsahují. Předřečník to zmiňoval. Takováto pravidla by byla kontraproduktivní, protože například v oblasti farmacie rtuť potřebujeme například v homeopatických látkách, ve vakcínách, tam se používají různé eh, odvozeniny, rtuti a lékové agentury to povolují a ten eh, přínos eh, je tam zřejmý. Takže pokud bychom měli zakázat používání rtuti, tak bychom to museli udělat s dostatečně dlouhým přechodným obdobím, aby byl čas na adaptaci a na hledání alternativ, protože ne všude ty alternativy máme. Myslím si, že příliš rigidní pozici jste není dobré zaujímat. Můžeme přitom dělat chyby, takže určitě omezovat používání rtuti, eh, stanovit eh, nějaké lhuty pro vymícení užívání rtuti, ale ponechat prostor pro ty oblasti, kde se rtuť používat musí. Děkuji mnohokrát a nyní bych rád předal eh, slovo paní Winning z Evropské komise. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Já se ve své odpovědi soustředím na obecný kontext našeho návrhu a e, samozřejmě dotknu se některých klíčových témat, která zazněla v debatě. Děkuji za všechny komentáře. Myslím si, že šlo o kvalitní příspěvky do debaty, která nás čeká, do té meziinstitucionální debaty. Dovolím si připomenout, že celosvětově je Evropská unie eh, lídrem, pokud jde o politiku rtuti, protože od, roku, eh, od 90. let jsme už snížili emise rtuti zhruba o 80% a omezili jsme využívání rtuti ve výrobcích a ve zpracování prostřednictvím rýče a směrnice o průmyslových emisích. Eh, měli bychom si uvědomit, že Mezinárodní akce jsou to nejdůležitější, co potřebujeme v této oblasti, protože 40 až 80 rtuti, která se nachází na, Evrop- na území Evropské unie, pochází z jiných částí světa. Minamatská umluva je obrovským uh, úspěchem evropské ekologické diplomace, diplomacie Eh, ve spolupráci s velkými světovými aktéry, jako je Čína, Japonsko a eh, Spojené státy. A do značné míry tato úmluva je kopií evropského AKI. Eh, má za cíl snížit celosvětové emise rtuti a také nastavit rovné podmínky mezi velkými světovými ekonomikami, které budou muset uplatňovat podobné požadavky což eh, bude ku prospěchu inovativnímu evropskému průmyslu, který usiluje o bezrtuťové alternativy. Návrh komise se tedy snaží zajistit vysokou úroveň eh, ochrany zdraví občanů a také ochrany životního prostředí a přitom zesoulaďuje evropské právo s Minamatskou úmluvou, aby umožnila rychlou ratifikaci ze strany členských států a komise. Zakazuje také nové využívání rtuti v produktech nebo v průmyslových procesech, které nejsou primárně prospěšné pro lidské zdraví nebo životní prostředí. To si myslím, že je velký krok vpřed, který také potvrzuje naší vůdčí světovou roli ve snižování rtuťových emisí. Teď k několika klíčovým tématům, která byla zmíněna v debatě. Zubní amalgámy. Myslíme si, že jít nad rámec požadavků konvence je důležité, a navrhli jsme eh, nejprve eh, učinit separátory amalgámu povinnými, aby se snížilo znečištění vody rtutí a za druhé použ- povolit využívání pouze zapouzdřeného amalgámu, eh, abychom chránili před výpary pacienty a zubaře. Nezakázali jsme využívání zubních amalgámů vzhledem k tomu, že jak si můžete přečíst v posouzení eh, do, eh, dopadu, nemáme dostatečné eh, vědecké důkazy. Už bylo v debatě zmíněno, že některé členské státy mají jiné systémy a je na nich, aby regulovali tuto oblast v rámci svých národních systémů zdravotní péče. Pokud jde o odpad, navrhujeme ponechat otevřenou možnost Eh, převážet, převést 6 tisíc tun tekuté rtuti do bezpečného podzemního eh, úložiště eh, což by byl efektivní krok k tomu, abychom se vyhnuli dalším skandálům s vývozem rtuti, které už tak dost poškodily reputaci Evropské unie. A kdyby dotyčný členský stát eh, povoloval ukládání rtuťového odpadu pouze v pevném stavu, eh, dokud se neobjeví na trhu noví operátoři, a zatím proto není mnoho indicí, je jenom jeden, a další zatím nedokáží zprovoznit příslušné technologie, eh, pak se rtuť bude muset skladovat 10 eh, let, než dojde k jejímu uvedení do pevného stavu. To zase si bude žádat sledování, monitorování a kontroly, což by mohlo, mohlo vést k jisté administrativní zátěži. Třetí téma, o kterém jste hovořili, se týká eh, exportu. Domníváme se, eh, že, legis- že si sjednocení legislativy vnitřního trhu ohledně rtuti by mohlo vést k přesunu eh, výroby eh, do jiných třetích zemí, kde budou kontroly méně přísné. A tím pádem bychom nedosáhli eh, kýženého cíle, který jsme si vytkli v oblasti životního prostředí. Domníváme se také, že by to mohlo stížit eh, naše budoucí rozhodnutí ohledně standardu vnitřního trhu. A proto eh, nejlepší způsob, jak dosáhnout globálního bezrtuťového trhu, je nejprve eh, naplňovat úmluvu s našimi obchodními partnery a potom využít revizní doložku, která v té úmluvě je, k tomu, abychom přesvědčili naše partnery, aby rozšířili kontrolu produktů a aby začlenili do Minamatské umluvy nové evropské standardy v rámci legislativy našeho vnitřního trhu. To podle našeho názoru je nejúčinnější způsob, jak se vypořádat se situací, kdy evropské standardy jsou přísnější než standardy podle Minamatské umluvy. Pak jste se také zmínili o vývozu sloučenin rtuti který by měl být umožněn jako výjimka eh, pro lékařské účely. My se domníváme, že výjimky ze zákazu eh, vývozu je těžké implementovat a komise pouze ponechala výjimku tam, kde je podložena eh, jasnými důkazy. Využívání rtuti ve farmaceutickém průmyslu je velice omezené a domníváme se, že existuje dostatek globální nabídky i bez exportu z Evropské unie. Pokud jde o dovoz rtuti a jeho zákaz, Domníváme se, že poptávka po rtuti klesá, ano, to je pravda, následkem omezení, která byla uvalena na používání rtuti. Stále je ale potřeba rtuť dovážet. Dokud naše, naše recyklační kapacity neumožní dostatečnou nabídku. Kromě toho je důležité eh, ponechat si otevřené dveře a umožnit Evropské unii pomáhat rozvojovým zemím, které budou mít problém s nakládáním se rtuťovým odpadem. To tady bylo také zmíněno a podle mého názoru je to dostatečně pádný argument pro to, abychom se pustili tou cestou, kterou jsme si zvolili. Pak je tu také podmínka eh, předchozího souhlasu pro dovoz rtuti, kterou jsme začlenili do návrhu. To je v souladu s eh, požadavky Minamaty a je to vhodný eh, nástroj k omezení dovozu rtuti pouze na ty konkrétní případy. Tak pane předsedo, já doufám, že jsem odpověděla na většinu připomínek a proto tímto skončím. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát zástupkyně komise. Nyní předám opět slovo panu zpravodaji Stefanu Ekovi, aby naši debatu uzavřel. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegovi Florencovi za ten kompliment, že jsem tak mladý, že proto to nemohu posuzovat. Já jsem pravděpodobně starší, než jak si myslíš, ale říkám to, to je důsledek té zdravé vegánské stravy, kterou se stravují. Nyní k tématu. Děkuji vám za vaše hodnotné příspěvky k tomuto důležitému tématu. Měl jsem již možnost seznámit s vašimi eh, názory a červenými liniemi. Ujistuji vás, že udělám vše nejlepší, co budu jen moci, abych zohlednil vaše Eh, přání a konstruktivní poznámky, neboť jsem pevně přesvědčen, že nám všem jde o zdraví veřejnosti a o ochranu životního prostředí. My všichni víme, že současné snahy zredukovat veškerá známá rizika rtuti jsou více či méně nedostatečné a že potřebujeme v Evropě a také celosvětově eficientnější opatření. Abychom to dosáhli, musíme rozšířit eh, působnost legislativních opatření a využít tu šanci dlouhodobého zhodnocení socioekologických dopadů a nesmíme se zaměřit pouze na nás, na Evropskou unii. Musíme být odvážní a skutečně se kriticky podívat na to, jaká je situace a tuto kryty, ten kritický postoj proměnit v ekonomické šance. Ekologická politika vždy byla základem mnoha inovativních technologií a také intenzivních diskuzí o nových politických přístupech. A já proto říkám, odvraťme se od těch starých bojových heres, jakože ekologie se obratí proti ekonomice, že brání hospodářský rozvoj. Pochopme konečně ekologickou politiku jako politiku trvalé udržitelnosti. Z ekologického hlediska je udržitelnost zohledňování zájmu budoucnosti. A k tomu také patří systematická podpora inovací v průmyslu. Ale ten nejdůležitější budoucí zájem, který existuje, je zachování světa, který bude v pořádku, bezpečného světa pro naše děti a jejich potomky. Pokud to myslíme vážně s omizováním emisí rtuti, tak musíme vytvořit svět, kde bude méně rtuti. Musíme být ambiciozní, mít tu odvahu, jinak se ztratíme eh, v nějakých povrchních korekturách. Ekologická politika je společenská politika. Ovlivňuje kvalitu života každého člověka. Úkolem ekologické politiky musí být, aby propůjčila silný hlas ekologickým zájmům. Musí se postarat o to, aby zásada společné odpovědnosti nebyla vytlačena na okraj silnými a hlasitými finančními zájmy pokud budeme mít progresivní společnost, tak to může být právě smysluplnou výzvou pro průmysl, neboť evropské trhy jsou nasycené a toto vlastně na evropských trhích umožní investice do inovací, ekologie a hospodářský rozvoj a úspěch, to je velice úzce propojeno. A co se týče času, kolegové, je za pět minut 12. Máme pouze jednu jedinou planetu a tu musíme důsledně chránit. Děkuji vám za pozornost a těším se na naši spolupráci. A přeji vám všem harmonickou, poklidnou letní přestávku, kde si odpočinete, abychom pak posílení se mohli zprátit věc do práce a věnovat se renovaci našeho evropského domu, který již má jisté trhliny a proto je renovace skutečně na čase. Děkuji. Děkuji, ještě předám slovo zástupkyni komise. Já se omlouvám, že se hlásím, ale ráda bych zareagovala Eh, ráda jsem eh, tedy eh, chtěla ještě poděkovat panu zpravodajovi za jeho výbornou zprávu a také za to, že pomohl posunout toto téma rychle ku předu. Takže se můžeme těšit, že ho úspěšně dokončíme tak, aby mohlo být vše úspěšně ratifikováno. Takže děkuji jak panu zpravodaji, tak také za komentáře všech stínových zpravodajů. Ano, a já se připojuji k tomuto poděkování. Eh, děkuji panu zpravodaji Ekovi. Dříve než přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, chci ještě připomenout, že pozměňovací návrhy musí být předloženy do 12 hodiny 13. července. Eh, ve výboru Envy budeme hlasovat 13. října. Nyní přejdeme k dalšímu bodu. Jak eh, připomínal pan eh, předseda Lavia, nebudeme dnes eh, diskutovat s OLAFem, tedy s úřadem OLAF, protože možná jste minule byli, svědky, minulý, byli svědky toho, že minulý týden byla uzavřena dohoda mezi respektive nebyla obnovena dohoda mezi Philip Morris International a Evropskou komisí. A proto ta debata na dnešní odpoledne naplánovaná již neproběhne a přijdeme k bodu 22. Výměna názorů s panem Henrikem Wegenerem, eh, který je eh, předsedou skupiny vědeckých odborníků na vysoké úrovni a výměna názorů se bude konat činnosti mechanismu pro vědecké poradenství. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl na úvod poděkovat eh, výboru za to, že mne pozval. Já se omlouvám, říká pan předseda. Prosím, abyste tiše opustili sál, pokud odcházíte, aby během vystoupení našeho řečníka zde byl klid. Děkuji za pochopení. Prosím. Pan Wegener. Já tedy ještě jednou děkuji výboru za pozvání. Eh, prezentaci nového mechanismu vědeckého poradenství Evropské komise. Jmenuji se Henrik Wegener a jsem předsedou eh, skupiny vědeckých odborníků na vysoké úrovni. A jinak jsem také profesorem zoonózy a bezpečnosti potravin. Většinu své profesionální kariéry jsem eh, strávil tím, že jsem pro tento a jiné výbory které eh, rozhodují o důležité legislativě v oblasti životního prostředí a bezpečnosti potravin, připravoval různá vědecká stanoviska a podklady. Také jsem výkonným místopředsedou Technické univerzity v Dánsku. Proč jsem zde ale dnes? Je to, eh, protože jsem byl nově eh, jmenován předsedou eh, skupiny vědeckých odborníků na vysoké úrovni. Mám zde také tři eh, členy ze sekretariátu mechanismu pana eh, Kavalia, kterého někteří z vás již možná znají, Jeremy Brejna a pana Jana Marka Müllera. Doufám, že na základě této prezentace budu schopen eh, seznámit váš výbor s tím, proč se domnívám, že vědecký mechanismus je velice důležitým doplněním k těm orgánům, které eh, v evropských politických procesech poskytují vědecké poradenství. Ten mechanismus, podívám se, jestli posunu obrázek, eh, zdá se zatím, že to příliš nefunguje. Yeah. Can I just say next slide and then you do it? Tak já řeknu next slide a někdo to posune? Já si myslím, že my to asi uh, odtud eh, nemůžeme ovládat, je to příliš daleko. Ah, you also have to turn it on. Aha, ono se to taky musí zapnout. Děkuji za technickou podporu. Mechanismus eh, vědeckého poradenství se opírá o eh, dlouhé eh, zkušenosti poskytování vědeckého poradenství v evropské legislativě. Především zde tedy máme ta společná výzkumná centra a také rámcové vědecké programy, které podporují a zastřešují legislativní práci v Evropské unii v mnoha oblastech. Rovněž eh, zde máme celou řadu specializovaných decentralizovaných agentur. Zakládány byly především v 90. letech. A také máme výbor STOA, který pomáhá Evropskému parlamentu. V roce 2012 byla zřízena funkce hlavního vědeckého poradce. A právě eh, ten eh, mechanismus eh, představuje jakési rozšíření funkce toho hlavního vědeckého poradce. Ta funkce poradce byla vyhodnocena jako úspěšná a předseda Juncker řekl, že je potřeba, abychom se zamysleli a jak si znovu skonstruovali tuto funkci v novém formátu. Komisař Moenas byl proto vyzván, aby předložil návrh nového mechanismu, který by byl schopen poskytovat vědecké poradenství na té nejvyšší úrovni jak pro Evropskou komisi a zároveň by fungoval jako jakýsi koordinační bod pro veškeré další orgány, které poskytují vědecké poradenství komisi. Jaký je eh, výsledek eh, jednání komise? Je to právě ustavení toho vědeckého mechanismu, který vidíte v centru tohoto slajdu, se stává eh, se skupiny eh, sedmi osob. Eh, to jsou tedy ti, jak si ta hlavní skupina, plus je tam ještě sekretariát, který té skupině na vysoké úrovni poskytuje operační podporu. Ve srovnání s tou předchozí funkcí hlavního vědeckého poradce je to tedy mnohem eh, širší tým, má více kapacit eh, zabývat se komplexnějšími otázkami a také eh, zvládá mnohem více práce. Mechanismus reaguje na požadavky jak předsedy komise, tak kolegia a prostřednictvím komisaře Moena se je toto tedy sděleno mechanismu pro vědecké poradenství a opět stejnou cestou to jde z mechanismu zpět na komisi. My tedy eh, poskytujeme vědecké vstupy eh, od eh, akademiků, od stávajících agentur Evropské unie, od společných výzkumných center a také od širšího vědeckého společenství. V zásadě tedy ta myšlenka je taková, že bychom se měli opírat o veškeré vědecké poznatky a budovat to naše poradenství eh, na multidisciplinárním základě, překonávat ty tradiční vědecké bariéry a měli bychom jaksi zastávat holistický vědecký pohled eh, na každé téma, které přeskoumáváme. Zde vidíte na obrázku členy té skupiny a pana komisaře. Ten pán nalevo, to je Cedric Viani, velice slavný francouzský matematik. Elvira Fortuna, to je místo předsedkyní, to je eh, portugalská vědkyně, velice slavná ve své zemi. Pan Rolf Dieter Hoyer byl až donedávna ředitelem CERNu, je to částicový e, fyzik. Perl Dijkstra je e, z Nizozemska, je to sociální vědkyně. Januš Bujnicky je molekulárním biologem z Polska a bioinformatik. Paní Julia Slingo je Eh, vědkyní, která pochází ze Spojeného království, zabývá se meteorologií a klimatologií a já, jakožto předseda, se zabývám problematikou bezpečnosti potravin. Toto je tedy naše skupina. A jak vidíte eh, z jejího složení, pokrývá její členové velice širokou škálu různých vědeckých oblastí a Měli bychom tedy být schopni reagovat eh, na eh, žádosti o informace eh, z mnoha různých vědeckých oblastí. Skutečně naše složení je multidisciplinární. Jaké jsou úkoly vědeckého poradního mechanismu a skupiny na vysoké úrovni? Jednak je to naše eh, potřeba reagovat a poskytovat nezávislé vědecké poradenství evropským politikům v jakékoliv politické oblasti. Může to probíhat eh, jak v krátkodobém, dlouhodobém, tak střednědobém horizontu, včetně poradenství v krizových situacích, kdy je bezprostředně třeba nějakého poradenství. Důležité také je zdůraznit, že naše práce by neměla duplikovat eh, práci, která je prováděna v agenturách či jiných vědeckých uskupeních, která již existují, která již ten výzkum provádějí. Ta naše činnost by vždy měla být komplementární. Neměla by zdvojovat to, co již se dělá jinde. A samozřejmě jako u každého dobrého vědeckého hodnocení bychom eh, také měli poskytovat informace o robustnosti a omezeních eh, našich důkazů. Také jsme vyzváni k tomu, abychom sami byli proaktivní, abychom sami přicházeli s oblastmi, kde je třeba vědeckého poradenství, abychom také eh, přicházeli s návrhy na to, co by mělo být eh, zlepšeno eh, v interakcích mezi politiky a vědou a měli bychom podporovat synergie s dalšími vědeckými poradními strukturami. Také bych rád zdůraznil, Eh, tuto poslední eh, věc eh, trochu více, protože možná právě toto je oblast, kde můžeme být schopni přinést co největší změny evropské vědě a její kapacitě poskytovat politikům poradenství. Komise tím, že SAM vybudovala, rovněž vlastně eh, zaručila všem eh, národním vědeckým agenturám a vědcům možnost jakéhosi propojení na celoevropské úrovni. Až do nedávna tato krajina vědeckých výzkumů v Evropské unii byla velice roztříštěná a mnohé členské státy, včetně mého státu, měli problém s tím, že vědci a učené společnosti obecně nehráli příliš důležitou úlohu v informování politické debaty a politických rozhodnutí, neposkytovali ty nejnovější vědecké poznatky politikům. A já si myslím, že díky vybudování SAM a díky spolupráci s evropskými vědeckými akademiemi můžeme mít eh, naději na to, že celé vědecké společenství v Evropě bude strukturováno tak, aby hrálo aktivnější úlohu při poskytování eh, vědeckých podkladů a poradenství politikům. A to ze všech zdrojů, které jsou považovány za nezávislé a které tedy pracují na té nejvyšší vědecké úrovni. Dále, vedle toho, že jsme nezávislí, což je samozřejmě velice zásadní charakteristika SAM, jsme rovněž transparentní. A vše, co provádíme, bude předmětem sdílení s veřejností. Máme webové stránky, které nám pomáhají transparentnost zajišťovat. Máme také veškeré zápisy z našich jednání a veškeré dokumenty, které v zásadě popisují naši činnost, stav eh, probíhajících eh, prací a také finální dokumenty. To vše je na našich webových stránkách pro ty, které to zajímá. Nyní bych eh, pohovořil o některých tématech, kterými se konkrétně zabýváme. My jsme eh, původně si vzali za svá dvě témata, k jsme chtěli předložit vědecké vyhodnocení. Jednak to byla kyberbezpečnost, zde asi eh, příliš mnoho toho v tomto výboru říkat nebudu o kyberbezpečnosti. Možná ale zajímavější pro vás bude to druhé téma, takže se budu spíše věnovat jemu. A také bych ještě rád eh, vysvětlil na tom tématu, jak konkrétně pracujeme eh, Týká se to tedy eh, přemostění té mezery mezi emisemi, mezi skutečnými a laboratorními emisemi u vozidel. Presented to us by our request. Mezi lehkými užitkovými vozidly. Tedy. My jsme obdrželi žádost pana komisaře Eh, respektive pan komisař Kaněte se obrátil na pana komisaře Moedase a na základě tohoto požadavku jsme vypracovali tzv. scoping paper, rámcový dokument, který v zásadě eh, zhrnuje povahu té práce, kterou budeme schopni a ochotni u tohoto tématu provést. A po rozhovoru nebo po jednání s panem komisařem jsme se dohodli na tom, že bychom eh, tedy tuto práci udělat měli. Ten takzvaný scoping paper, rámcový dokument, eh, vymezil, zúžil eh, obsah eh, naší práce, tak abychom vlastně na jedné straně zajistili, že nový testovací režim pro emise bude co nejvíce reprezentovat ty reálné emise. A také, že se e, zamyslíme nad e, možností využívání e, velkých objemů údajů o spotřebě paliv pro rozvoj simulačních nástrojů. SAM se tedy bude zabývat tím, jaký je evropský a světový vědecký základ pro zlepšení měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva u lehkých vozidel tak, aby ty hodnoty lépe odpovídaly eh, údajům ze skutečného používání. A také, jaké přístupy můžeme eh, zvažovat a jaké eh, slabé a silné body, pokud jde o spolehlivost a transparentnost, je potřeba vybudovat v té vědecké a analytické práci. My tedy přijdeme s robustní vědeckou analýzou, která by měla politikům umožnit eh, lépe se v těch nadcházejících letech rozhodovat. Pokud jde o časový plán naší práce u tohoto tématu, my když jsme souhlasili s tím rámcovým dokumentem, to bylo v únoru tohoto roku, a pak jsme se rozhodli, že v říjnu přijdeme s naší konečnou zprávou, což je poměrně dlouhá doba na to, abychom ten proces mohli, eh, aby ten proces byl eh, dostatečně podrobný. My stále ještě sbíráme důkazy a provádíme konzultaci zdrojů v literatuře. Také jsme navštívili jedno společné výzkumné centrum v ISPře v červnu. Také proběhl workshop expertů, které jsme vybrali na základě globálního hodnocení expertů. Prostě vzali jsme ty, kteří měli největší jaksi eh, vědecké hodnocení, eh, například to hodnoceno podle impaktu v literatuře a podobně. Tyto experty jsme poté pozvali na workshop v Lisabonu. A pracujeme skutečně na velkém množství vstupů, které jsme v Lisabonu na tom workshopu získali. V září proběhne setkání stakeholderů, tedy stakeholderů mimo vědecké společenství. A vyzveme i je, aby skupině na vysoké úrovni poskytli své informace, svůj pohled. Dříve než v říjnu vypracujeme konečné stanovisko. Tak to tedy vypadá časový harmonogram a rovněž zde vidíte, jak konkrétně postupujeme. Při jakémkoliv vědeckém hodnocení samozřejmě je třeba začít přehledem dostupné literatury, pak se Eh, vyberou na základě vědeckých zkušeností vědci, ti jsou pozváni na workshopy, různé vědecké akademie nám eh, byly velmi nápomocné při identifikaci těchto expertů, potom jsme zahájili dialog s relevantními stakeholdery a nakonec jsme vypracovali a respektive vypracujeme a schválíme finální stanovisko SAM. Doufám, že na tomto příkladu jste dobře viděli, jak i u velice složitých témat, která vyžadují multidisciplinární vědecký přístup, postupujeme. Také bych v tomto výboru měl zmínit, a je to již také dostupné na našich stránkách, že pracujeme i na třetím tématu – tam je ten časový rámec mnohem kratší. A cílem není připravit stanovisko, spíše poskytnout vysvětlení. A e, týká se to glyfosátu. Připravujeme důvodovou zprávu. A zabýváme se vědeckým vyhodnocováním problematiky glyfosátu. Takže v současnosti máme rozběhnuté v SAM tyto tři vědecké okruhy. Tím se dostávám na závěr své prezentace a velice rád zodpovím vaše případné dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, říká vám předseda. Nikdo se zatím nepřihlásil o slovo. nikdo se nechce na nic zeptat, něco říci. Paní Gerling. Yes, thank you. Um, I just wanted to ask... Děkuji. Eh, já bych se jenom chtěla zeptat na váš vztah eh, s parlamentem, nebo ne vztah, ale jaký si myslíte, že by mohl být Vzhledem k tomu, že se eh, zabýváte tématy, kterými my se budeme také zabývat, eh, vy poskytujete informace komisi, tak eh, vidíte také nějaký prostor pro parlament? Hodláte nějakým způsobem poskytovat rady i parlamentu? Merci beaucoup, bonjour. Děkuji, prosím. Děkuji. Já bych řekl, že to přímo ne, ale samozřejmě Stanoviska a další výstupy eh, mechanismu pro vědecké poradenství budou k dispozici i pro debaty a rozhodnutí eh, parlamentu. Takže já doufám, že budeme moci pomáhat se zkvalitněním politických debat a případně rozhodnutí, která se budou přijímat v parlamentu. My už jsme několikrát eh, byli pozváni do výboru STOA a je jasné, že bychom měli být obeznámeni s politickými debatami, které probíhají v oblastech kde pracujeme na všeobecném vědeckém hodnocení. tak, aby naše výstupy byly co nejužitečnější politikům a při, při jejich rozhodovacích procesech. Merci. Děkuji. Pokud se... Aha, paní Grostet, prosím. Dobře, takže eh, vy tedy jste závislí na komisi, to jste řekl. A jak eh, říkala kolegyně, my osobně po vás nebudeme moci požadovat vědecké stanovisko. Například my zde pracujeme na endokrinních disruptorech. To je eh, velice emocionální, citlivá věc ale musíme si zachovat eh, jaksi eh, ten rozumový přístup a musíme přijít eh, s co nejlépe udůvodněným stanoviskem. A třeba u takovéhoto tématu mm, mohli byste vydat nějaké stanovisko, které by nám pomohlo, protože šlo by jaksi o nezávislé stanovisko pro nás. Děkuji. Monsieur le Président. Thank you very much. Děkuji. Já chápu náš způsob práce tak, že buď reagujeme na žádosti komise, anebo si dáváme úkoly sami. A při těch úkolech, které si dáváme sami, máme příležitost se zabývat tématy, o kterých se domníváme, že tam můžeme přispět relevantními vědeckými údaji. případě endokrinních disruptorů eh, je mi známo, že už probíhá poměrně hodně práce. A ne, nevím o tom, že bychom momentálně mohli přispět něčím hodnotným, nicméně eh, se tím zabýváme spolu s mnoha dalšími tématy, která máme na seznamu priorit. Vedeme také dialog s akademiky a dáváme podněty akademikům, eh, témata, na kterých mohou dále pracovat. Eh, je jasné z mé prezentace, že pokud bychom mohli se zabývat čtyřmi, pěti nebo šesti tématy ročně, tak pořád zbývá mnoho dalších eh, obtížných témat, která si žádají další práci a další vědecká hodnocení k dispozici politikům. Já si myslím, že síla SAM je právě tom konstruktivním a dobře strukturovaném dialogu se všemi akademii, akademiemi věd v Evropě. Máme tedy silný základ, na kterém můžeme eh, dodávat podněty eh, politiků na evropské úrovni i na národních úrovních. Ale doufám, že i Národní akademie věd by mohly lépe podporovat evropské politické diskuze a potažmo rozhodnutí. Merci beaucoup. Děkuji. Ještě nějaké dotazy? Nikoli. Takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji za prezentaci, pane předsedo. A nyní přijdeme k dalšímu bodu. Je to bod 23. Jde o usnesení k transtukům. Vidím, že zde máme že zde nemáme některé zpravodaje, ale paní Somer zde je, takže ji tímto okamžitě předávám slovo, prosím. Ja, vielen Dank. Ich habe... Äh, Děkuji. Já jsem s tím vůbec nepočítala, že se dostanu ke slovu i hned. Je škoda, že se tomuto tématu věnujeme dnes, kdy mnoho kolegů zjevně má něco jiného na práci. Ale přesto je dobré, že jsme se dokázali dohodnout na společném návrhu usnesení, na společném textu, který se zabývá transtuky v potravinách. A jsem ráda, že komise nakonec eh, skutečně zprávu předložila, měla být přeložena sice již mnohem dříve, a to v prosinci 2014. Ve své zprávě komise jasně ukazuje, že je souvislost mezi ischemickými chorobami srdečními a transtuky. A já jsem proto za zprávu vděčná, neboť diskusy o informacích, na, o nařízení které se týká informací na potravinách, jsme se tehdy nedokázali dohodnout na vyznačování transtuků na potravinách z toho, zejména také, protože jsme tehdy o tom věděli příliš málo, nevěděli jsme, zda by to vůbec mělo smysl, zda vůbec spotřebitel ví, co to znamená, zda to vůbec je možné, tedy označovat potraviny, že tam jsou transtuky, nebo e, nevěděli jsme, jestli je možné tam zadat nějaký práh e, nebo maximální výši transtuků v potravinách. A Nyní tedy Evropská komise k tomu připravila zprávu, ale již tehdy, když jsme připravovali ono nařízení, existovaly země, které omezovaly obsah transtuků v potravinách. E, šetření komise ukazuje, že existuje jasná souvislost mezi chemickými chorobami a zvýšením přijímání transtuků. Ovšem také ukazuje, že obsah transtuků v minulých letech byl již značně zredukován a přijímání potravinami dochází zejména v určitých skupinách obyvatel a příliš velké množství transtuku je pouze v určitých typech potravin. Takže bychom k tomu problému měli přistoupit uváženě. Komise dochází k, k závěru, že Zavedení prahové hodnoty pro transtruky v potravinách je nejefektivnější řešení a já musím říct, že s tím v zásadě souhlasím a nejsem sama. Celá řada kolegyň a kolegyň, kolegyň a kolegů to vidí podobně. Zejména také proto, že celá zjevně maximálně jedna třetina našich občanů vůbec ví, co to je tra- transtuk, co to znamená. To znamená, že kdyby, když bychom vyznačovali, označovali na potravinách, že tam jsou transtuky, no tak bychom našeho cíle nedosáhli, nebo neboť mnoho občanů by si z takovéto informace vůbec nic nevzali. Proto je mnohem lepší zavést nějaký strop pravou hodnotu pro obsah transtuků. Eh, jsem zvědavá, zda rada, která vedle komise také od nás obdržela ústní otázku o které jsme na to hlasovali, jsem se tedy zvědavá, zda rada eh, sdílí toto pojetí. Ovšem, také si myslím, že musíme dát komisi dost času na to, aby mohla posoudit dopad prahových hodnot na průmysl, na různé výrobce, na různé velikosti podniků a také samozřejmě na zdraví. A pak musí mít čas na to, aby dobře odhadla proveditelnost a to není jednoduché a my skutečně dodatečné informace potřebujeme. Pokud vím, tak tady jsou kolegové, kteří si myslí, že nepotřebujeme nové posouzení dopadu, že bychom i hned měli zavést tu novou prahovou hodnotu. Já sama předložím pozměňovací návrh, ve kterém budu požadovat obšírné posouzení dopadu. Pro mě to souvisí také s otázkou, jak chceme eh, zacházet s transtuky, které vznikají při výrobě potravin. Například, když eh, si vyrábím pomfrity, tak při tom procesu smažení vznikají, eh, když je to čerstvá potravina, tak tam vznikají dodatečné trans mastné kyseliny. Jak se s tím má zacházet? Má se tam také eh, jak si označovat nějaká hodnota, nebo to máme zanedbat? A jak eh, se chceme postavit ke nebalevným čerstvým potravinám? V našem tehdejším nařízení jsme to vynechali, protože je to téměř nemožné něco takového označovat. Ale pokud budeme mít práh pro transtuky i v rámci takovýchto produktů, tak jak pak přistoupíme k těm potravinům, potravinám, které se vyrábějí v pilěžně v lahutkářství a tak dále, jsou to tedy čerstvé potraviny, jak tam oni mají dodržovat nějaké prahy pro transmastné tuky. Je to, já, samozřejmě část vyplývá z toho konkrétního složení těch přísad, ze kterých potravinu vyrábí, ale část transtuků vzniká právě také při procesu výroby potraviny samotné. A pak si myslím, že není příliš smysluplné, máme e, to, co máme v textu společného návrhu usnesení, že se tam je někdo snaží propojovat transtuky s veškerými nemocemi, které na světě existují. Tady je vyjmenovaná celá řada chorob a ne u všech je jasně dokázáno, že tam souvislost s transtuky. Například neexistuje vědecký důkaz toho, že transmastné kyseliny vedou k endometrióze. Tady si myslím, to schází skutečně příliš daleko, to se mi nelíbí. Měli bychom zvolit nějakou všeobecnou formulaci, nemusíme tam takto eh, vypočítávat jednotlivé choroby a dále, jak se postavíme k transmastním kyselinám, která, které existují přirozeným způsobem. Například přirozeně jsou obsaženy v mlečných a masových výrobcích. Těm se nevyhneme, má to být také označeno, nebo toto oblast můžeme zanedbat. Ehm, zdá se, že většinové mění e, autorů tohoto návrhu usnesení jde tím směrem, že Tyto přirozené transmastné kyseliny nemusíme eh, označovat, protože pro ně není ani možné zavádět nějakou prahovou hodnotu. Ovšem měli bychom možná poukázat na to, že lidé v Evropské unii jedí příliš mnoho masa a tím samozřejmě mají i zvýšený příjem transmastných kyselin. A přirozené transmastné kyseliny mají stejný stejné působení, stejný dopad jako transmatné kyseliny, které byly nějakým umělým způsobem eh, dodány do potravin. Tedy musíme vytvořit také dobré povědomí občané o tom, co jsou transmatné kyseliny a v jakých produktech jsou obsaženy. A poslední věc, nesmíme také zapomínat na to, že transmastné kyseliny pokud tedy zavedeme práh, eh, se budou muset, eh, budou muset být nahrazeny jinými eh, mastnými kyselinami. To jsou ty nasycené mastné kyseliny, ty také nejsou příliš zdravé, ty se ovšem na, na obalu musí tedy označovat, ale zdá se, že tady nahrazujeme, jak se říká v Němčině, ďábla Belzebubem. Takže to je třeba také promyslet. A pak debata o udržitelnosti. I ta by nás, pro nás měla být v této souvislosti zabí, zajímavá, neboť alternativou transmastních tuků je palmový olej. A VHO už varuje nyní, že když budeme celosvětově nahrazovat transtuky v potravinách, tak dojde pravděpodobně k mm, tomu, že nebude dostatek alternativních plantáží pro alternativní typy olejů. Děkuji. Děkuji, to byla paní Somer za EPP a nyní prosím z SND. Děkuji, já tady hovořím za paní Zárbu, která je stínovou zpravodajkou, nebo spíš spoluautorkou. A dělám to velmi ráda, neboť máme velice podobné názory. A paní Samerová již poukázala na řadu věcí, které naleznete i v našem stanovisku. Transmastné siseliny, Ehm, zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění, o kterých zde zejména jde. My tedy požadujeme zavedení závazných prahových hodnot pro průmyslové transtuky v potravinách. Závazné prahové hodnoty se již vytestovaly, otestovaly v mých zemích a bylo prokázáno, že toto opatření skutečně značným způsobem může zredukovat ehm, kardiovaskulární onemocnění, takže pozitivní dopad na obyvatelstvo by byl viditelný během několika málo let. V usnesení se soustředujeme na průmyslové transmastné kyseliny, tedy ne na ty, co se v přírodě přirozeně vyskytují. Paní Somerová to již zmínila. Tím se tedy soustředíme na potraviny, které mají největší obsah transtuku, jako už jsou keksy, popcorn, fast food a další osoby, osoby právě v nižších socioekonomických skupinách konzumují tyto potraviny právě proto, protože jsou levné, jsou to zde spíše pochutiny než potraviny. A omezení průmyslových transtuků v takovýchto potravinách by vlastně pomohlo eh, jaksi skupině obyvatel, která tak jako tak má horší zdravotní stav. Alternativní možnosti, jako například závazné označování, jsou mnohem méně úspěšné. I na to paní Somerová již poukázala. Víme, že veřejnost nemá nějaké široké povědomí o transtucích a jejich negativních dopadech na zdraví tato nedostatek toho povědomí o této problematice vlastně povinností označování nebyl vůbec řešen. Momentálně v EU máme různé typy regulace a nedobrovolných dohod v různých členských státech. Je to taková změť pravidel a chybí harmonizovaná evropská opatření, což znamená, že nemáme žádnou evropskou možnost, celoevropskou možnost, jak více provádět prevenci kardiovaskulárních chorob. Vyzývám Evropskou komisi, aby implementovala výsledky své vlastní zprávy a zavedla závazné Prahy pro průmyslové transtuky. A, co to, a, a to, co možná nejdříve. Momentálně hovoříme o CETě, o T-typu, Eh, možná bychom se měli podívat za velkou louži do Ameriky a ti alespoň již mají jistou úpravu, zda by byla vhodná pro Evropskou unii, na to se můžeme ještě všichni společně podívat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní paní Frederik Ries. Pardon, merci, Děkuji, pane předsedo. Návrh usnesení, který máme na stole, předložilo všech osm politických skupin. To znamená, že zde ve výboru a doufám, že i v celém parlamentu máme jednotné stanovisko, které směřuje k omezení používání transtuků. Jak říkala paní eh, Somer, eh, ta debata zde není vedena poprvé. Je to prioritou našeho parlamentu již dlouhou dobu. Myslím, že to i zmiňujeme v tom úplně prvním odstavci. E, tyto transtoky jsou vázány na celou řadu nemocí a patologií a souhlasím vlastně s paní Somer, že bude trošku potřeba ještě učesat ty body odůvodnění. V bodu odůvodnění e, G se hovoří o kardiovaskulárních chorobách, to je jasné, neplodnost, endio, endometrioza a další, ale není tam, což je zvláštní, obezita. Já určitě toto tedy bude, budu navrhovat, aby bylo doplněno. To je e, velký nedostatek. Již eh, před eh, deseti lety, když vyšla zelená kniha, byla zdůrazňována eh, nebezpečnost transtuků, pokud jde o kardiovaskulární choroby. Je třeba přiznat, že věci se nemění příliš rychle, byť se kopředu posouvají a také to neprobíhá na evropské úrovni tak koordinovaně, jak bychom si přáli. Na druhé straně vzrůstá velký počet těch eh, chorob, které transtoky působí, především obezity. Já jsem nedávno eh, četla, jaké dopady to má na mladé adolescenty, eh, kteří těch transtuků denně mohou skonzumovat až 10 gramů, protože konzumují veškeré, eh, eh, veškerý možný junk food, ty nekvalitní potraviny, různé pečené zboží, smažené zboží a tak dále, což je vlastně desetkrát více, než stanoví limity v členských zemích, které jsou eh, zde co jaksi, eh, jaksi nejvíce vepředu. Samozřejmě jde o Dánsko, ale také Maďarsko, Lotyšsko a Rakousko. Ty skutečně vedou boj proti transtukům. A myslím si, že velice důležité jsou také informační kampaně, které se budou obracet především na mladé lidi. My jsme dnes dopoledne zde měli pana Tomáše Drückera, ministra zdravotnictví Slovenské republiky, a on říkal, že by chtěl eh, posílit národní postupy, pokud jde o reformulaci eh, produktů, tedy změnu jejich eh, složení na té národní úrovni. Já si tedy myslím, že na té národní úrovni to nestačí, že by bylo důležité udělat to na celoevropské úrovni. Myslím si, že to říkáme v odstavci 6 našeho ustano, eh, usnesení. Eh, potom my zde vlastně ponecháváme prostor buď eh, tedy povinnému označování nebo dobrovolné samostatnému stanovování limitů nebo dobrovolným postupům. Já sama jsem pro, tu, pro ten eh, limit transtuků na 100 gramů eh, celkového tupku. Rovněž souhlasím s kritikou podle odstavce číslo 7 Nemá vůbec eh, smysl zaplavit eh, spotřebitele nějakými příliš technickými informacemi na těch eh, na tom označení těch potravin. Oni to ti spotřebitelé hm, pak už stejně příliš nechápou. Já si myslím, že bychom měli obnovit ten barevný zjednodušený označovací kód. Ten by měl být vypracován za účasti průmyslových odvětví, protože i podniky stále více, tedy potravinářské podniky, stále více podepisují různé dobrovolné dohody a stanovují si dobrovolný kalendář na vypuštění eh, těch transtuků z produkce. Děkuji za váš příspěvek. A nyní paní Boylen Zague. Uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, já se mohu připojit k tomu, co říkali kolegové. Víme, že tyto tuky zabíjejí, eh, máme důkazy, které lze vysledovat k mnoha chorobám. Eh, jedním z velkých problémů je, že jsou obsaženy v každodenních potravinách, takže je velice těžké se jim vyhýbat. V Irsku jen 10 tisíc osob ročně zemře na kardiovaskulární choroby a právě nízké socioekonomické skupiny často eh, přijímají transtuky, protože se objevují v méně kvalitních potravinách, eh, cenově dostupnějších. Eh, my jsme v Evropské unii v odlišné pozici než Spojené státy, které často kritizujeme kvůli jejich stravě. Nicméně tam jejich potravinová regulace je na míle daleko před námi. Tam už uznali, že částečně hydrogenizované oleje, které jsou plné transtuků, nejsou bezpečné a nařídili výrobcům, aby je do dvou let let odstranili z výrobku. E, zpráva komise o transtucích, e, přestože přišla o rok později, e, obsahuje tedy vítané náznaky budoucích akcí a zcela jasně uznává, že je zapotřebí právních, zákonných limitů pro obsah transtuků v průmyslové výrobě. Bylo by to prospěšné pro ochranu spotřebitelů. Pokud jde o označování to je ale, myslím, matoucí. Jak už říkala kolegyně, e, na obalech je dnes přemíra informací a zejména vzhledem k neinformovanosti spotřebitelů o transtucích e, bych se nerada pouštěla cestou označování transtuků. Tím podle mého názoru se míjíme účinkem a sice tím, že e, v potravinách pro lidskou stravu by neměly transtuky vůbec být. Legislativa z roku 2011 eh, zavazuje komisi k tomu, aby připravila nejen tuto zprávu, ale také legislativní návrh, pokud to bude nutné. A já si myslím, že takovou tu legislativní zprávu potřebujeme. Potřebujeme zákonné limity pro transtuky, podle mého názoru posouzení dopadu je jenom další oddalovací taktika, tak jako je tomu i v jiných oblastech. Je to oddalování velice potřebného snížení transtuků. E, víme, že je to možné, výrobci to dělají i dobrovolně, takže my teď potřebujeme, aby Evropská e, unie e, přinesla legislativní návrh za účelem ochrany spotřebitelů a lidského zdraví. Děkuji mnohokrát, paní Boyland. Paní Durnáno. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla připomenout, že ve své zprávě Komise velice správně zdůrazňuje význam stravovacích návyků především u mladých lidí a lidí se středními či nižšími příjmy. Proto je třeba jaksi eh, vychovávat lidi, říká eh, komise, byť nepřímo, ale to je iluze. Pokud jde o přítomnost eh, mastných kyselin v potravinách, zde eh, ty informace a ta osvěta byly poměrně účinné. Nicméně vnitřní trh eh, jaksi nemá dostatečná omezení. Členské státy sami je nepřijímají a proto musí jaksi Unie fungovat eh, na jaksi společném základě. Pokud by docházelo k jednostranému stanovení těch limitů ze strany členských států, byly by členské státy vlastně znevýhodněny oproti podnikům eh, v jiných zemích. Určitě ale je třeba zde něco udělat, protože ty kardiovaskulární choroby, které transtuky vyvolávají, jsou eh, jedním z nejdůležitějších faktorů úmrtí. Děkuji mnohokrát paní Dornáno a nyní zástupkyně komise, prosím. Yes, thank you very much, Děkuji vám, pane předsedající. Zhruba před čtyřmi měsíci komise představila zprávu o e, transtucích a já bych chtěla velice stručně připomenout hlavní e, aspekty této zprávy. Ta e, poskytovala informace o přítomnosti transtuků v potravinách a v celkové dietě obyvatel Evropské unie. Popsala vztah mezi konzumací transtuků a rizikem srdečních chorob a došla k závěru, jak už bylo řečeno, že e, zákonné limity e, pro transtuky v průmyslové výrobě by byly nejefektivnějším opatřením e, v zájmu veřejného zdraví, ochrany spotřebitele a kompatibility s legislativou vnitřního trhu. Nicméně ta zpráva také konstatuje v závěrech, že je zapotřebí dalšího prošetřování a byl oznámen záměr komise vypracovat posouzení dopadu, včetně široké veřejné konzultace, tak, abychom mohli mohli v blízké budoucnosti informovaně rozhodnout. Komise je ráda, že panuje široká podpora pro to, aby Evropská unie jednala rychle a aby co nejrychleji snížila eh, výskyt transtuků. Eh, mohu dnes potvrdit, že bereme na vědomí veškeré obavy eh, z transtuků a že je nutné dospět k rychlým výsledkům. Chci vás ujistit, že komisař Andriukaitis má stejné obavy jako vy z transtuků a uvědomuje si potřebu rychle jednat. Nicméně nesmíme ztrácet ze zřetele předkladatele silný závazek komise k lepší regulaci, což znamená e, politika na základě e, dat. Přestože existuje široký konsenzus ohledně výsledku, kterého chceme dosáhnout, potřebujeme ještě důkazy, protože jednáme co nejefektivněji a nákladově nejúsporněji. Zpráva o transtucích identifikuje několik aspektů, které potřebují ještě další analýzu. Některé z těchto aspektů e, také zmínili eh, poslanci tohoto výboru při naší diskuzi v březnu a také dnes. Eh, tím mám na mysli především eh, otázku, jak zajistit, aby iniciativa o transtucích neměla neúměrný dopad na náklady podniků v potravinářství, zejména malých a středních podniků. To velice dobře vysvětlila paní Zomr. Dále, jaké existují alternativy, které by mohly nahradit částečně hydrogenované oleje, které jsou hlavním zdrojem transtuků a kde eh, používání těchto alternativ, například palmového oleje, může mít negativní následky. Dále se musíme zabývat další otázkou a sice jak zajistit, aby iniciativa Transtuků byla také e, národními kontrolními úřady e, patřičně e, realizována. Jaké máme přesné metodologie k určení obsahu průmyslových transtuků v jídle a jak rozlišovat mezi, mezi průmyslovými transtuky a, transtuky u přežvíkavců. Eh, tak rychle zatím nepostupujeme, ale chci dnes upozornit na to, že eh, zatím tomu tak není. Probíhá eh, mnoho přípravné práce na úrovni jednotlivých oddělení komise už několik měsíců a výsledky této práce vám budou dostupné velice brzy, až publikujeme posouzení dopadu transmastných kyselin, což doufáme bude příští týden. Tento dokument připravilo DG Sante a nyní eh, se o něm diskutuje v dalších odděleních komise. Bude to předběžná verze toho eh, potom skutečného posouzení dopadu a bude obsahovat eh, popis problémů a identifikaci cílů, kterých chceme dosáhnout analýzu toho, zda tady platí princip, princip subsidiarity a proporcionality a bude nastěňovat různé politické možnosti a analyzovat jejich očekávaný dopad. Bude také obsahovat popis toho, jaká potřebujeme data a jakou chceme zaujmout konzultační strategii. Chtěla bych také jasně říci, že tento proces nebude opakováním zprávy komise, že chceme stavět na datech, která jsme schromáždili a na analýzách, které jsme dosud provedli. Jaké jsou tedy další kroky? Velice ráda vám představím předběžný časový harmonogram, který samozřejmě bude podléhat ještě dalším případným diskuzím uvnitř komise. Eh, jakmile toto předběžné posouzení dopadu bude publikováno na webových stránkách komise, pak bude následovat období zpětné vazby, kdy případní zájemci budou moci vyslovit svůj názor. To trvá obvykle čtyři týdny. Eh, mezitím chceme také eh, vyhlásit veřejnou výzvu k tendru pro analýzu případných dopadů této iniciativy, například dopadu různých politických možností. To potrvá zhruba šest měsíců. V následujících měsících proběhnou ještě další konzultace, včetně veřejné konzultace, která bude otevřena 12 týdnů a patrně začne hned po letní přestávce. Na základě všech těchto informací bude dokončeno posouzení dopadu a předáno našemu eh, orgánu pro regulační eh, dohled. Na, na, to bude na počátku roku 2018. Jakmile posouzení dopadu bude validováno a pokud se potvrdí, že je je potřeba akce na úrovni Evropské unie, tak se potom dá už čekat rychlý sled událostí. Je velice důležité, že rychlost akcí bude eh, záviset na typu právního nástroje, eh, který bude zvolen. Eh, jistě sami víte, že pokud bychom se řídili řádným legislativním postupem, bude to trvat déle než v případě legislativního komitologického opatření. Časově hledisko jednotlivých politických možností budeme také pečlivě hodnotit v posouzení dopadu. A přitom budeme mít na paměti, jak už někteří z vás upozornili, že čím rychleji budeme jednat, tím vyšší budou potom e, výnosy a výsledky. Takže děkuji vám, e, tolik zatím vám mohu poskytnout informací. Děkuji. Zástupkyni komise. A nyní ještě několik informací k tomuto usnesení. Pozměňovací návrhy prosím předkládejte do 1. září poledne. Hlasovat budeme zde ve výboru pro životní prostředí 29. září a plenární hlasování by mělo být na druhé plenárce v říjnu. Přejdeme k dalšímu bodu. Bod různé. Žádné podbody zde nejsou, pouze závěrečná informace o konání naší příští schůze. 1. září od 9 do 12.30 výbor Envy zde v Bruselu a já vám nyní přeji, abyste prožili krásnou dovolenou, krásné prázdniny, abyste si dobře odpočali a nabrali sil, abychom eh, v září eh, mohli opět eh, se pustit do práce. Ještě jednou děkuji a přeji hezké prázdniny.